Evropské rady konaného dne 23. září. Normálně bych dal slovo předsedovi rady Tuskovi, ale ten pravděpodobně teprve eh, je na cestě do plenárního sálu. A chcete už eh, začít vy? Ale čím eh, byste také případně mohl vyvolat velkou diplomatickou krizi, tak počkáme. Myslím si, že přijde během několika sekund. Pane Junkře, je to pravda, že jste eh, tady seděl na tomto místě? Já jsem byl zvolen pětkrát do Evropského parlamentu, ale ten osud mi byl odepřen, abych seděl v tom předsednickém křesle. Ich traue mir das auch zu. Ich traue mir. Ale samozřejmě bych to zvládl. Já bych zvládl sedět ve vašem křesle. Tuto paralelu bych radši nerozváděl. Tusk ist noch anderweitig beschäftigt. Dann beginnen wir Pan Tusk je pravděpodobně zaměstnán ještě někde jinde, takže teď začneme tímto bodem a já jako prvnímu dám slovo předsedovi komise. Děkuji vám, pane předsedo. Evropské komisi dělá dobře, že může eh, jako první vystoupit na místo předsedy rady. I to bych si rád někdy na to troufnul, ale i ten osud to chtěl jinak. Vážený pane předsedo, 23. září se konala Evropská rada, která se zabývala uprchlíky a migrací. Evropská komise, a to si určitě dobře pamatujete, už v květnu předložila radě příslušné návrhy, Rada potřebovala delší dobu na to, aby se těmi eh, návrhy zabývala a dohodla se na postupu. Před eh, radou se ještě konalo eh, zasedání ministrů vnitra. My jsme jednali o otázce solidárního rozdělení uprchlíků mezi členské státy. Ale víme, že s tím byla spojena řada kontroverzních věcí, nebylo možné o tom rozhodnout bezprostředně a není to ani žádná katastrofa. A my jsme se drželi smyslu evropských eh, smluv. A jak už jsem tady také v parlamentu e, zmiňoval mnohokrát, rozhodli jsme se uplatnit komunitární metodu, kde se rozhoduje většinou a institucionálně vzato a v pohledu pracovní metody je to dobré znamení. A vítám tady velmi eh, zdvořile prezidenta Evropské rady. Donalde, chceš eh, si říct slovo nebo mám pokračovat? Takže jsem byl rád, že došlo k tomu závěrečnému rozhodnutí Evropské rady. My bychom dávali přednost jednomyslnému rozhodní rady, to možné nebylo, proto jsme zvolili komunitární metodu, což je správné. Nemá cenu se věnovat vzájemnému eh, osočování nebo eh, přisuzování viny. Rozhodli jsme společně a teď budeme společně provádět eh, to přijeté rozhodnutí. A to velmi rychle. My jsme jako komise se rozhodli jednat bezodkladně a tak rychle, jak to nikdo ani neočekával. Rada se konala 23. září a my jsme institucím, tedy dvěma částem eh, rozpočtového orgánu, předložili náš návrh rozpočtu na 2015 a na rok 2016. To uděláme v nadcházejících týdnech. Budget. Oběma rozpočtovým orgánům jsme navrhli částku 800 milionů a já jsem rád, že Evropský parlament opět přislíbil, že rozhodne rychle. Myslím, že na výbor by to mělo být 8. a na plenárce 15. Parlament skutečně si uvědomuje význam našich společných úkolů a už dal zelenou návrhu komise mm, na solidární rozdělení uprchlíků a to vlastně přimělo Evropskou radu, aby postupovala stejně. Představte si, že by rada zrušila eh, rozhodnutí eh, Evropského parlamentu. To by nešlo a já jsem tedy vděčný vám, pane předsedo, i eh, celému tomuto schromáždění, že jednalo rychle, což je charakteristické pro práci tohoto parlamentu. A určitě budete postupovat stejně i s rozpočtem, protože jde o navýšení prostředků Frontexu, prostředků Europolu a prostředků Evropského eh, podpůrného úřadu pro azylové otázky. Chtěli bychom v nadcházejících dnech a týdnech vyčlenit 600 pracovníků na pomoc Řecku při ochraně vnějších hranic. Eh, chtěli bychom eh, tedy eh, takto zdvojnásobit počet pracovníků, kteří působí v generálním ředitelství HOME, tedy to jsou to je generální ředitelství pro otázky vnitra a spravedlnosti a já bych chtěl vyzvat členské státy, které tak ještě neučinili, aby postupovali stejně jako Rakušané, Němci a další. Eh, předseda Tusk, vy, pane předsedo, a já sám jsme se sešli s prezidentem Ordoganem, s prezidentem Turecka. Turecko také vynakládá veliké úsilí. Na svém území hostí 2,2 miliony uprchlíků, především z Iráku a ze Sýrie a je zřejmé, že Turecko potřebujeme, abychom mohli chránit naše vnější hranice. A komise učiní maximum, aby podpořila toto e, úsilí Turecka. Nemůžeme se soustředit jenom na své vnitřní věci, ale musíme se také zabývat problémy, které se objevují na e, okraji Evropy. Je to vlastně stejný problém, takže Evropská unie a Turecko musí mm, pracovat ruku v ruce a musí vytvořit eh, v harmonii obdobnou politiku eh, pro přijímání, ochranu eh, a kontrolu těch nešťastných lidí, kteří k námi přicházejí. Já jsem tureckému prezidentovi v souladu s předsedou Evropské rady a s předsedou parlamentu dal ke zvážení memorandum o spolupráci která by byla navázána mezi EU a Tureckem v e, otázce uprchlíků. Tento dokument zveřejníme dnes odpoledne v 15 hodin. Nemohu to tedy učinit nyní, protože jsme se dohodli s tureckými přáteli, že to zveřejníme dnes odpoledne ve 3 hodiny. E, soustředíme se na Eh, Řecko. Je třeba, aby 66 tisíc uprchlíků a žadatelů o azyl z Řecka bylo přemístěno do jiných eh, zemí EU. Já jsem do Aten vyslal generálního ředitele, který má pravomoc pro strukturální reformy v Řecku, pana Vervena, eh, který přímo na místě jedná o programech, které má Řecko zavést. Učinil jsem to tež i pro Turecka, kam vlastně eh, zítra odjede mm, vysoký úředník Evropské komise, který bude se zabývat eh, touto otázkou v Turecku. A také jsem požádal příslušné komisaře, protože jich je několik, eh, mimo jiné Franz Timmermans, který to ještě neví, aby odjeli do Turecka a na politické úrovni tam jednali s tureckými ministry o těchto ujednáních, které připravujeme s tureckými úřady. Tato společná politika mezi Tureckem a EU to není otázka, která by se týkala výlučně úředníků a vysokých úředníků. I když jsou velice kompetentní, tak myslím, že je třeba v tom ušlechtilém eh, slova smyslu politizovat tato jednání mezi EU a Tureckem. Samozřejmě tyto politiky mají eh, určité náklady. Já s, nikoli se nepokojením, ale se zájmem sleduji diskusy, která se vede v Evropě o tom, zda ty příslušné náklady by měly vlastně být eh, dány do souvislosti s paktem stability, do kterého nebo podle kterého je možné vlastně část vyčlenit i e, na takovéto situace. Já bych ale nerad, abychom k tomu přistupovali nezodpovědně, takže bude třeba provést analýzu, kterou komise nyní e, činí. Zda na tomto základě ad hoc některé země by tedy e, mohly být vlastně vyčleněny z toho paktu stability a růstu. Ale nechci k tomu přistupovat nějak lehkovážně, protože dnes se diskutuje o nákladech politiky na uprchlíky a zítra, pokud si nedáme pozor, bychom takto mohli diskutovat o něčem jiném. Ale komise tedy je v tomto smyslu otevřena nikoli úplně čemukoli, ale eh, otevřena tedy eh, návrhům. A pane předsedo, já velice rád zodpovím všechny otázky, které mi položíte, co si s velkým zájmem vyslechnu předsedu rady, kterého tady mezi námi vítám. Děkuji vám, pane předsedo komise, a slovo má teď prezident Evropské rady Donald Tusk. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Přátelé, skutečný test vždycky přijde až doba krize, kdy se všechno prověří. To je takový vlastně zátěžový test jako u bank a tentokrát je to zátěžový test u migrace, kdy testujeme naše společenství a v podstatě o tom byla poslední Evropská rada. A výsledky znáte. Dovolte tedy, abych se s vámi podělil o takové obecnější úvahy a to především za deset dní. Příští summit, příští rada se bude zabývat stejným problémem. Historické změny, historické hrozby eh, znamenají, že každé společenství musí prokázat eh, eh, velkou víru a především teď v době, kdy svět upírá své oči na Evropu a na způsob, jak Evropa reaguje na vlny uprchlíků. Evropa podléhá větší větší kritice a naše vnitřní dohady a vzájemné obvinování pouze nahrává oponentům. Téměř všichni v Evropě se eh, připojili ke kritice eh, a snaží se hájit dobré jméno v OSN například tam si, dělají, si mají dojem, že Evropa je nejhorším místem pro uprchlíky. Věřte mi, já jsem tam měl pocit úplné izolace, když jsem obhajoval dobré jméno Evropy a snažil jsem se posluchače přesvědčit, že, Evropa, že pravda o Evropě je úplně jiná. Stovky tisíc uprchlíků směřují do Evropy, poněvadž vědí, že naše společenství je nejvíce tolerantní ze všech a že my respektujeme mezinárodní normy a umluvy. A, a mm, jsou přesvědčení, že tady je větší bezpečí pro lidi než kdekoliv jinde. Takže, e, ale Evropa by neměla se stát ta, e, takovým obětním e, beránkem kvůli takovému zájemnému obvinování a potom, potom, potom nás budou poučovat, co to znamená náboženská snášenlivost. Diktátoři nás budou poučovat o tom, co je demokracie a ten a budou nám říkat, jak tedy zacházet uprchlíky. Vlastně, již to dělají, již nás poučují. Jsou země, které de facto nepřipouští žádné uprchlíky, ale hovoří nejvíce hlasitě, když apelují na Evropu, aby byla otevřenější. Proto musíme e, společně chránit naše dobré jméno. Dámy a pánové, pořád mluvíme o solidaritě, o kvótách, o větší pomoci uprchlíkům na naší půdě a pro eh, ty, kteří zůstali mimo EU. Eh, e Ale nezapomínejme, že solidarita znamená i vzájemné pochopení a vzájemnou úctu. Hm. Bez solidarity mezi členskými státy nebudeme schopni pomáhat ostatním. Je to náš společný závazek pomáhat uprchlíkům a chránit eh, vnější hranice Evropské unie. Všichni musí eh, se zhostit této povinnosti a zároveň eh, nikoho nemůžeme nechat v tom samotného podtíhu takovéhoto břemene. O tom je naše solidarita. Musíme respektovat vzájemně dohodnutá pravidla. Když někdo říká, že mm, nebude dodržovat evropské předpisy, například Dublinskou umluvu nebo kvóty, no tak tím podkopává samotný základ solidarity a celého společenství. Dodržování pravidel vždycky bude znamenat obětovat určitou část svého zájmu. Já bych chtěl tato slova věnovat Maďarům a Italům, Slovákům a Řekům. Nedělejme si žádné iluze. Dnes především musíme spolehat sami na sebe. Svět kolem nás nehodlá Evropě pomáhat. Řada našich sousedů má daleko větší problémy, které musí řešit a e, naše potíže jim tolik neleží na srdci. Pro nás uprchlíci jsou jednotlivci, jsou to lidi, kteří očekávají naši pomoc. Nicméně kolem nás existují různé síly, pro které vlna uprchlíků je pouze špinavý biznis. A nebo v podstatě je to věc takového politického vydírání. Pomalu, pomalu vidíme, jak vzniká nová forma politického nátlaku a dokonce někde tomu říká, někdo to nazývá nová hybridní válka kdy migrační vlna se stále stane vlastně takovým nástrojem, takovou zbraní boje proti sousedům, což od nás vyžaduje velkou obezřetnost a zodpovědnost. Kolegové, všichni víte pojem etiky a odpovědnosti, co to znamená, eh, eh, co tím myslel Max Weber, nemyslím Manfreda Webera, ale Max Webera dnes. Etika, etika odpovědnosti znamená, že se musíme zdržet extremistického a extrémního chování. A extrémním chováním, tím myslím jak retorika proti imigrantům na jedné straně, ale na druhé straně i e, vyzývání všech, aby přišli sem s tím, že e, nebudeme schopni je ubytovat pod naší střechou. Musíme pochopit. Dnes miliony potenciálních uprchlíků, migrantů sní o Evropě. Nejenom ze Sýrie, ale i z Afriky, z Afghánistánu, z Pakistánu, z Iráku a z dalších zemí. A pro všechny uprchlíky snadný přístup do Evropy a e, propustná vnější hranice e, v podstatě se stane takovým magnetem a bude to přitahovat k nám. Během návštěvy v regionu každý, s kým jsem mluvil, ať to byli prezidenti nebo uprchlíci, ať to bylo v Jordánsku, v Egyptě, v Turecku, tak všichni mě věrovali před jednou věcí. Potenciální vítězství Asadova režimu je pravděpodobnější dnes, více než kdy jindy, kvůli angažovanosti Ruska a Iránu. A to povede k další vlně migrace. Včera i toto potvrdil prezident Erdogan. A podle tureckých odhadů eh, další 3 miliony potenciálních uprchlíků eh, mohou mm, přijít od Alepta a od sousedních, ze sousedních míst. A zde o, my tedy proto apelujeme na solidaritu, proto apelujeme na zdravý rozum a odpovědnost více než kdy jindy. Eh, solidarita v praxi je těžší, než jenom o ní mluvit. Já zde eh, hovořím jako člověk z praxe. A právě proto na vás apeluji na všechny, abyste se chovali podle principu eh, zdravého rozumu. První, tedy dnes přikázání je posílení ochrany vnějších hranic, což je základní předpoklad pro efektivní a bezpečnou migrační politiku. Zítra v Evropském parlamentu eh, si vyslechnete Angelu Merkelovou a François Hollanda. Víme, že hodně na nich záleží. V této krizové situaci oba eh, eh, oba se zachovali vysoce morálně, čeho si všichni ceníme. Zítra budou muset projít zkouškou, zkouškou Eh, toho, že jsou zodpovědní za ochranu Evropského společenství a vnějších hranic, protože jinak oni a my všichni se staneme odpovědní za to, že opět začnou vznikat eh, zdi, bariéry na našich vnitřních hranicích zde v Evropě. Musíme nahlas všem jasně říci. Evropa bez vnějších hranic rovná se Evropa bez Schengenu. Evropa bez externích vnějších hranic se eh, eh, živnou půdou pro eh, eskalaci různých strachu a obav. A později či dříve to povede k politické katastrofě. A co očekávají normální lidé od politiku, je především efektivita odhodlání. Eh, pokud eh, eh, ti hlavní politici, ti mainstreamoví politici si toto neuvědomují, tak lidé začnou hledat jiný typ politiků, tedy ty radikální, ty, kteří budou bez skrupulí, protože co lidé chtějí? Chtějí, aby hm, politici zaručili bezpečnost ve společnosti. A pokud my tedy to nevyřešíme, tak to budou se snažit řešit jiní. A zde mm, sice eh, již jich je hodně, kteří čekají na ten okamžik, ale je na nás, abychom je teď zarazili. Děkuji vám, pane Tusku. Zahajuji rozpravu a jako první bude hovořit Manfred Weber za EPP. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já bych chtěl nejprve poděkovat eh, prezidentovi Evropské rady za jeho přítomnost. Je to poprvé, kdy po neformální Evropské radě se dostavil eh, do Evropského parlamentu na rozpravu prezident Evropské rady. Za to vám chci výslovně poděkovat. <clears throat> Lidé jsou znejistělí, to asi všichni chápeme z důvodu migrace. A proto eh, za naši politickou skupinu chci říci, že bychom měli lidi ubezpečit o tom, že máme odpovědi na tuto krizi. Kdo by si před půl rokem myslel, nebo před tři rokem myslel, že dnes ve Středomoří budou nasazeny evropské eh, lodě, britské, německé a další, a že společně s eh, Kypřany, Italy a Malťany budou zachraňovat uprchlíky. Víme, že několik set tisíc uprchlíků eh, už dorazilo k břehům Evropy a dnes eh, prakticky projevujeme solidaritu. Kdo by také očekával, že dnes budeme mít velmi silný mandát proti tomu, abychom si nenechali diktovat agendu převaděčskými skupinami. Kdo by si také myslel, že se Evropské radě podaří vyčlenit eh, výrazně více peněz na to, abychom řešili eh, uprchlickou krizi eh, v regionu a také prostřednictvím OSN. Znamená to, že už o problémech nemůžeme jenom hovořit, ale musíme znovu získat jejich důvěru tím, že budeme prakticky konat. A dále chci říci, že spousta věcí ještě pořád je otevřených. Já bych za naši politickou skupinu chtěl říci, že teď nemáme žádnou potřebu vymýšlet nové věci, ale hlavně musíme eh, provádět věci již dohodnuté. Tady panuje velká potřeba dotáhnout věci do konce. Eh, Evropská rada se jasně vyslovila pro ten balíček komise, který eh, připravil Jean-Claude Juncker. Řekla ano těm hotspotům, řekla ano ochraně vnějších hranic, řekla ano, teď je potřeba konat, řekla ano navracení. V poslední době byly dvě třetiny Eh, odmítnutí žadatelů azyl vráceny zpátky do své vlasti. Eh, ano, také tomu rozšíření seznamu bezpečných eh, států. Všechny kandidátské státy na členství v Evropské unii budou zařazeny na seznam bezpečných zemí. Takže provádění v praxi je klíčové. A teď ještě několik slov k Turecku, protože včera tady se konaly rozhovory s prezidentem Erdoanem. My jsme proto, aby Turecko bylo zařazeno na seznam bezpečných zemí, aby se podílelo na společných aktivitách na ochranu vnějších hranic a také, abychom finančně Turecku pomohli eh, ve všech těchto krocích, ale musíme také jasně říci, že Erdogan a Turecká republika musí také plnit určité zásady, pokud jsou kandidátským státem na členství. Musí dodržovat eh, lidská práva a očekáváme také od Turecka, že bude řádným způsobem řešit i e, kurdskou otázku. Evropa teď nemůže e, se dívat někam jinam jenom proto, že Turecko zrovna potřebuje jako partnera. Dámy a pánové, velké výzvy znamenají ale také, že musíme lidem ukázat směr. A jeden orientační bod e, pro Evropany je to Evropa jako kontinent humanity. Máme listinu základních práv a chceme ji dodržovat. My jsme hrdí na naše základní hodnoty. A v tom smyslu platí i velká slova eh, Angely Merklové, že jsme velkým kontinentem a můžeme zvládnout velké věci. Ale nikdo nemá právo například si vybírat ten stát, kde se chce usadit nebo kde se chce zaregistrovat a to musíme těm uprchlíkům, kteří k nám přicházejí, jasně vysvětlit. A potom je jasné, že každý stát musí provádět právo, musí dodržovat právo a zajištění eh, vnějších hranic Evropy tak, abychom kontrolovali na těchto vnějších hranicích, kdo k nám přichází a případně koho k nám pustit nechceme, musí být technicky vyřešeno. A každý stát musí provádět naše právo, musí Eh, a my musíme zajistit příslušné rámcové podmínky. Ty rámcové podmínky jsou důležité také pro to, aby nám lidé důvěřovali. Takže poselství naší politické skupiny je, abychom nevymýšleli nové věci, ale abychom prováděli naše přijatá rozhodnutí. A nyní za, za, za frakci socialistů a demokratů pan Pitela. Děkuji, pane předsedo. Ano, kolega Weber má pravdu. Eh, málo kdo věřil vůbec v tento výsledek a mezi těmi, kterých bylo málo, jsme byli my. Ne tedy parlament, ne komise, ale my, protože my jsme to již říkali na jaře. A v podstatě došlo nakonec ke konkretizaci, ale až v září. Takže ten čas eh, ten byl dost dlouhý, protože podle mě, pane předsedo Tusku, Evropské unie instituce by měly reagovat rychle, ale dobře, jdeme vpřed. A my eh, toto budeme pořád obhajovat. Já eh, chci být Evropan, eh, lídr lidských práv. Já nechci, aby mm, ta, tento statek se stal něčím tedy hanebným, protože budeme odmítat uprchlíky. Ne, my musíme ale rychle implementovat rozhodnutí, pane předsedo Tusku, a třeba, třeba pokud jde o redistribuci, pokud jde o ochrana vnějších hranic a i pokud jde propojení bezpečnosti s přijímáním uprchlíků a e, politika evropských institucí vůči Libanonu, Turecku, to všechno mě přesvědčuje, ale teď se to musí realizovat a my nemůžeme tedy tady na sebe házet odpovědnost, protože zde jsou země, které nesly to břemeno mnoho, mnoho let již v minulosti a nakonec tedy my musíme skoncovat s těmi e, negativními symboly, které jenom ukazují, že jsme neschopni řešit naše problémy, zvládat to, ne a stavět co zdi, chovat se sobecky, nenávist. No to všechno je symbol naší neschopnosti řešit problémy, ale problémy se musí řešit jak pozitivně, pozitivním způsobem, takže musíme skoncovat s touto fází a začít novou fázi a nemůžeme tedy eh, tím, jak si se snažit eh, Evropu, Evropu do budoucna zatěžovat nějakými předsudky. Děkuji vám, pane Pitelo. A nyní za skupinu ECR bude hovořit pan Legutko. Uh, uh, Děkuji. Vysoký komisař OSN řekl, že do Evropy přichází každý den 8 tisíc migrantů. Pan Tusk hovořil o miliona půl v příštích měsících. Pokud ty údaje jsou aspoň částečně správné, tak je evidentní, že to, na čem se dohodla komise s radou, rozhodně nestačí. Je to jenom nárazové řešení a není to trvalé řešení. A jako obvykle jsem za tom zaznívala různá slova, zazněly tady různé urážky a šikanování. A humanitární argumenty byly směšovány s politickými. Pan Temmermans například dokonce řekl, že rozdělení kvot je dobré pro naši duši. Myslel jste to opravdu vážně? Stejně tak jsme tady e, slyšeli velmi zvláštní kazuistiku. E, někteří byli e, pozýváni, potom byli odmítáni, šengenská pravidla byla rušena, potom znovu zaváděna. Pokud tento obrovský zmatek je projevem toho stavu, ve kterém se Evropská unie nachází, tak nám pomož. Pán Bůh. Co jsme ale bohužel nezažili, bylo eh, nějaké sdělení dlouhodobých cílů, jaký by měl být ten eh, konečný stav, eh, ke kterému chceme dospět. Rada hovořila o sociálních kritériích, které se musí zohledňovat v našich politikách. To dává smysl, ale já se obávám, že pokud tady máme takto velmi silný systém různých tabů a zákazů, ohledně imigrace, tak není moc naděje na to, že by mohla proběhnout skutečně racionální debata. Já bych předvídal, že ta situace se příliš nezmění. Děkuji a za frakci liberálů a demokratů pan Verhofstadt. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych říct zcela otevřeně, Pane Tusko, já už mám rady stále více plné zuby, ne vás osobně, ale eh, té instituce, kterou vy zastupujete. A proč toto říkám? Protože zaprvé trvalo velice dlouho, než bylo svoláno neformální zasedání Evropské rady. Tato krize nezačala před pár dny nebo před pár týdny. A potom ten výsledek toho zasedání je prohlášení na jedné stránce. To je tedy výsledek neformálního zasedání Evropské rady k nejdůležitější krizi, které Evropa čelí za poslední desetiletí. Ta uprchlická krize, tak jak jsme ji nikdy dříve nezaznamenali, jedna stránka, která vlastně opakuje rozhodnutí, která již eh, přijali eh, ministři vnitra k těm 120 tisícům uprchlíkům a pak tam je tedy zmíněna eh, ten 1 milion eur dodatečných peněz. A já se tedy ptám, vážení kolegové, kolik lidí ze Sýrie musí zemřít, kolik více lidí ze Sýrie musí uprchnout do Evropy, než Evropská rada bude schopná přejmout skutečně komplexní a globální přístup k této uprchlické krizi, jak například navrhla komise. Není to, že byste to neměli na stole. Pár hodin před zasedáním Evropské rady Evropská komise rozhodla o globálním balíčku, včetně nového evropského asilového systému, který už nevychází z Dublinu, včetně nového migračního balíčku, kde se vytvoří jeden evropský systém modrých karet a nebude už 28 systémů, včetně, což je možná nejdůležitější, eh, eh, návrhu Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Už 11. září ministři toto odmítli dát do závěrů, vůbec o tom nediskutovali. A já se tedy ptám, co ještě potřebujeme, proč není možné, aby Evropská rada na svém summitu, eh, ne, proč nemůže rozhodnout o balíčku navrženém Evropskou komisí. Vždyť parlament už to podpořil. A na to se tedy ptám, co se děje proč Evropská rada není schopna překonat Eh, tyto rozpory. A pane eh, předsedo, já si myslím, že bychom se měli eh, shodnout, že Rada s parlamentem umožní rychle, rychlý proces zpracování těchto právních předpisů veřejných komisí. A můj druhý návrh se týká vnějších hranic ten konflikt v Sýrii není už na čase, aby Evropská unie, Evropská rada, vy, pan Tusk, paní Mogheriniová přijali nějakou iniciativu. My eh, vlastně teď se stahujeme a přebírají to rusové. Co dělají? Bombardují. Bombardují civilisty, syrské občany a poslední eh, ještě eh, vlastně zbytky odporu eh, v Syrii a to už jich tam moc nezbývá a teď bombardují Rusové. A neměli eh, eh, proč tedy neseme vlastně jenom my důsledky této krize? Rusové tam jednají, američané tam jednají a my, kteří neseme hlavně ty důsledky, eh, tak vlastně nic neděláme, nejednáme. Máme vlastně tři různé názory eh, uvnitř rady na celou tuto záležitost, takže najděte nějakou eh, iniciativu, Dejte paní Mogheriniové mandát a e, přiměte je k vytvoření bezletových zón. Lidé říkají, no to není možné, na to potřebujete e, mandát OSN a k bombardování syrských občanů takový mandát nepotřebujete, ale na jejich ochranu potřebujete přece šílené takovýto přístup. A konečně Potřebujeme také novou konferenci dárců, aby se vybrali peníze na uprchlické tábory. Takže, pane předsedo, eh, mám pocit, že 28 hlav států nejsou eh, schopni vyřešit tento problém, ale vy zastupujete celý kontinent a zhostěte se tedy své zodpovědnosti. Děkuji a nyní za GUE má slovo pan Iglesias. pane Iglesias? Ist nicht da. Okay. Pan Já. tu není? Tak dobře. Ja. Ich dachte, Sie Blanco. Bitte, Blanco. Pan Blanco? Bianco? Sí, señor presidente. Ano, pane předsedo, Eh, povinnost evropského poslance eh, eh, je zúčastnit se té rozpravy. Já lituji, že tady není dnes přítomen. Okay. Vielleicht kommt er ja noch. Tak snad ještě dorazí. A teď za zelené bude mít slovo pan Lambert. Pane předsedo Tusku, já jsem si vás vyslechl s velkou pozorností a máte pravdu, máte pravdu, poněvadž jako Evropan eh, musíme eh, být hrdí na to, co jsme vybudovali v Evropě. Na to má prav, v tom máte pravdu. Je pravda, že Evropská unie není perfektní, je pravda, že náš právní stát eh, ještě není úplně Eh, vytvořen. Je pravda, že někdy demokracie pokulhává, je třeba ji posilovat eh, a naše prosperita není sdílena, jak by měla být. Ale kdybych si měl zvolit, tak bych chtěl žít právě tady, bez váhání. A není náhodou, že mnoho eh, budoucích tedy uprchlíků a kandidátů na azyl chtějí do Evropy. Máte pravdu. Ano, e, e, samozřejmě teokrati nás budou poučovat, e, budou návat lekce, jak by tolerantní, demokratický a i diktátoři nás budou poučovat. Ano, to je podle mě ale opovážlivé. Pane Tusku, já konstatuji, že většina zemí, o kterých zde hovoříte, na které jste narážel, když to zmiňujete, to jsou většinou spojenci Evropské unie. A já bych rád, také, abyste řekl těm státům všechno, co jste řekl nám, abyste řekl, až se sejdete s panem Erdoganem nebo Eh, abyste jim to řekl. Řekl mu, že když tedy on omezuje justici a tisk, když omezuje jejich práva, když válčí ve své vlastní zemi, tak tam najednou se o tom nemluví, jako kdyby to neexistovalo. Takže prosím, buďte trochu skromnější v tomto. I když máte pravdu, musíme být hrdí na to, že jsme Evropané. Vy jste také řekl, že je třeba se vyhnout extrémům. Ano, ano, a tady více než kdy s vámi souhlasím. Dovolte, abych ocitoval dvě čísla. Evropská unie to je 23,7 světového HDP, tedy bychom mohli říci vlastně velký podíl na bohatství a 165 e, tisíc uprchlíků, které z iniciativy komisy jste akceptovali, že je rozdělíte v Evropě, to představuje 0,2 uprchlíků na celém světě. Takže kdybychom se chtěli blížit nějakým extrémům, tak určitě to nebude extrém toho, že bychom ze široka otevírali dveře. To ne. A já myslím, že tady Evropa si musí vést lépe. Takže já bych chtěl na vás apelovat, abyste Eh, se, abyste respektoval doporučení komise. My jsme si několikrát eh, vyslechli tady pana Junkera, pana Timmermanse, kteří chtěli, aby členské státy zavedly permanentní klíč rozdělování uprchlíků. Já jsem dokonce slyšel, eh, že hovořili o tom, že bychom měli i zavést legální kanály pro uprchlíky, tak abychom skoncovali s tím zabijáckým systémem pašeráků a abychom i plédovali pro vytvoření evropské asilové politiky. A tady je třeba realizovat významné kroky. Některé již byly realizovány na summitu, ale to je pouhý začátek, tudíž je v tomto boji třeba pokračovat. Děkuji. E za EFD bude teď mluvit pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Upřímně, tady jsem eh, slyšel, že někteří jsou rádi, jakých eh, důsledků, jakých tedy výsledků bylo dosaženo na samitu, ale to asi žijí v jiném světě. Tisíce mrtvých a uprchlíků, 120 eh, dní, kteří odjeli, to znamená 20 dní tranzitu a každý den 6 tisíc lidí se dostane a nic se neděje. To je prostě velká krize v Evropě a každý stát dělá jako kdyby tedy něco něco dělal, ale v podstatě zavírá oči nad tím, že tisíce osob prochází přes jejich území. To přece již není možné. Některé státy je registrují, některé ne, některé na, používají naopak tedy slzný plyn a chrání vnější hranice. A, mm, takže ne, to je krize vnitřních hranic, dámy a pánové, protože v Budapešti tam e, staví zeď i e, se, se Slovinskem, no to je přece v Schengenu, to je vnitřní hranice a to je naše krize. Já chci apelovat tedy na maďarskou, eh, rumunskou a slovenskou vládu, protože to, co dělají, to je nebezpečné, protože eh, to i znamená, že obětují všechny a je to ku prospěchu jen pár těch, kteří chtějí vítězit eh, ve volbách. A mm, takže to je Evropa dnešní doby, to je mm, Evropa ode zdi ke zdi neotevřená. A zde jsou možnosti, jak to změnit. My bychom měli vytvořit speciální koridory, měli bychom vytvořit legální kanály, měli bychom revidovat Dublin. Kdy se bude hovořit o této revizi? Měli bychom i eh, překonat naše zahraniční politiky, kdy dochází, nebo poháma vykořišťování a eh, kdy mm, přispíváme k zhoršování klimatu. Takže to jsou eh, rozhodnutí, které třeba přijmout. To je to rozhodnutí, které zlepší naše dobré jméno, pane Tusku. A takže teď eh, nejde o to, eh, zda to chceme udělat, ale kdy. Für die inf e fraktion hat jetzt das Wort Herr Ali. Za e FN má teď slovo pan Vážený pane předsedo, děkuji. Vážení kolegové, trvalo několik týdnů a děsivý obrázek, než Evropská hora porodila tuto myš. Ano, eh, pomožme eh, zemím, které mají problémy s uprchlickou krizí. My musíme pomáhat zemím, které eh, jsou třeba tvoří vnější hranice Evropy, jako jsou přátelé z Itálie, z Maďarska, ale prosím, přestaňme stigmatizovat Orbánovo Maďarsko, které muselo nějak naléhavě reagovat na tuto vlnu uprchlíků, zatímco v radě panovala kakafonie. Rakousko v roce 1956 za několik týdnů přijalo 170 tisíc uprchlíků, kteří utíkali před komunismem, zatímco tehdejší Evropa nebyla schopna přijmout jakékoliv rozhodnutí dnes trpíme důsledky vašich minulých chyb, vašich eh, zaslepených eh, podpor nového vidění světa v očích pana Bushe. Tak to dopadlo v Syrii, v, Lib- eh, v Libii, v Iráku, v Egyptě, kde nevinní umírají každý den. Naše evropská organizace nefunguje. Váš systém je paralizován, vlastně je sklerotický a jak říkal Eh, generál de Gaulle, důvěřujte národům, důvěřujte suverenitě a uvidíte, že pak ta efektivita bude mnohem větší. Spricht jetzt der fraktionslose Abgeordnete Papadakis. Teď bude za nezařazené mluvit pan Papadakis. Με τις αποφάσεις της Συνόδου η Ευρωπαϊκή Ένωση... Děkuji, pane předsedo. Závěry Evropské rady znamenají, že Evropa eh, rozhodla, že velká většina uprchlíků zůstane blízko frontových linií toho konfliktu, který způsobily Spojené státy a velké korporace ti uprchlíci, kteří v prostřednictvím převaděčů se dostanou do Evropy a kteří budou vybrány jako dobří pro kapitalistické trhy, potom zůstanou v Evropě a ty ostatní budou deportováni. Dále tady máme Dublin, dublinské nařízení a jeho pravidla se posilují, což znamená, že čím dál tím více lidí eh, umírá na hranicích v Řecku a jinde. Takže řecká komunistická strana chce, aby lidé projevili solidaritu s uprchlíky a aby se postavili proti politice Evropské unie. Migranti by měli být převáženi do jejich destinace eh, Evropskou unii a OSN. Děkuji teď eh, pan González Pons. Población van a ser Děkuji. Takovéto velké eh, přesuny obyvatelstva budou problémem dalších 20 let. Proto potřebujeme společnou migrační a uprchlickou politiku, která bude pomáhat především lidem a vytvoří se eh, migrační eh, systém Legální migrace do Evropy je třeba pomáhat na vnějších hranicích, ale nemůžou se znovu objevit hranice vnitřní. Je třeba eh, vytvořit solidaritu mezi členskými státy tak, aby bylo možné eh, spolupracovat s transitními zeměmi, jako je Turecko, a aby bylo také možné identifikovat všechny, kteří přicházejí do Evropy, tak jako jsme identifikovaní my všichni občani Evropy Evropy, abychom mohli dostávat pomoc a solidaritu a to je nezbytné pro bezpečnost nás všech. Potřebujeme společnou politiku pro budoucnost, která nebude jednoduchá, protože to není jenom Sýrie. Po Sýrii budou uprchlíci i z mnoha dalších zemí. Vážený pane předsedo, blíží se zima, jak říkal pan Timmermans minule na této plenárce a až přijde zima, uzavřou se mnohé cesty, bude méně uprchlíků, méně migrantů, protože nebudou schopni překonat moře. Eh, už nebudou v televizních zprávách a mnoho zemích bude vznikat dojem, že protože už nejsou v televizi, takže vlastně uprchlíci neexistují. A to by byla veliká chyba, které se nesmíme dopustit. Nemůžeme ten problém odkládat, protože pak to na jaře bude zase znovu a ještě horší. Opatření existují, pane Tusku, zajistěte, aby členské státy tato opatření dodržovaly. Je už na čase, abychom přestali mluvit a začali jednat. S&D fraktion. Za SAD paní Fajon. Děkuji, pane předsedo. Trvalo to tak dlouho, než eh, několik set tisíc uprchlíků dorazilo do Evropy, aby se Evropa probudila. Dohoda o rozdělení uprchlíků přijatá Evropskou radou je pozitivním signálem, ale Myslím si, že ta současná situace je kromě toho také velmi těžkou zkouškou nejenom existence Evropské unie, ale také jejího budoucího vývoje a toho, jakým směrem se bude Evropská unie v budoucnosti ubírat, aby zůstala atraktivním a konkurenceschopným prostředím. Poslední měsíce ukázaly, do jaké míry musí v praxi členské státy čelit migraci a ukáže se také, kterým členským státům se podaří dodržovat evropské zásady integrace a které členské státy spíše přistoupí k rychlým opatřením. Já jsem navštívila několik eh, detenčních zařízení ve Slovensku. Ve Slovensku eh, se dobře staráme o migranty v eh, těchto táborech, ale je evidentní, že Evropa bude muset něco změnit v budoucnosti. A migranti nebudou ani tak příčinou těchto změn. Já si myslím, že migranti by mohli mnohem zmírnit eh, demografické problémy, které Evropa má. Solidarita byla vlastně vynucená. My rozhodně nechceme, aby byly zřizovány hranice mezi státy. Nechtěli bychom eh, vidět na různých místech ploty, jako se to stalo na maďarských hranicích. Evidentně eh, to eh, vedlo k rozporům, aby bychom nechtěli, aby na západním Balkáně docházelo k takovým konfliktům a sporům, které jsme tady v poslední době viděli. Uzavírání hranic a stavění plotu také eh, způsobilo hospodářské škody a to bychom rádi skončili. Pan Zile za ECR. Děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat předsedovi Evropské rady eh, za velice otevřený projev a za eh, to, že jste zmínil hybridní válku, kterou teď vlastně prožíváme a že zdůrazňujete ochranu vnějších hranic. Návrh Evropské komise která podporuje rozdělování kvót, tedy obligatorní kvóty, to vedlo k velké nedůvěře některých občanů vůči evropským institucím a došlo k skutečnému rozdělení ve společnosti. A také vidíme, že uprchlíci hm, také nebudou tímto spokojeni, poněvadž hm, budou se dále po druhé mobilizovat v EU, což může vytvořit pro ně diskriminační situaci. A takže bych rád, aby na to pan předseda komise zareagoval, eh, protože tady jde o demokracii. A je třeba i rychle reagovat na nedávnou situaci eh, v Katalánsku a jak i tady komise bude na to reagovat. Dobrý den, dobrý den všem, budeme pokračovat a nyní má slovo mm, na minutu paní Keller, prosím. Pokud tady máme dnes mluvit o úspěchech, tak se na to podívejme, o úspěších, tak se na to podívejme. 60 tisíc jich bude rozděleno, 8 tisíc pořád ještě chybí, hovoří se o penězích, po těch penězích my jsme volali už dlouho a v tomto eh, výhledu jsou ty úspěchy velmi, velmi malé. O čem tedy rada eh, má rozhodnout o tom, aby existovaly legální způsoby přestěhovalectví do Evropy, aby eh, nemuseli eh, platit převaděčům. Potřebujeme také reformu dublinského systému, ale místo toho členské státy pořád problémy odsouvají na někoho jiného, na jiné eh, zodpovědné činitele a mezi tím se chystají uzavřít velmi nebezpečný pakt s Turečkem. Erdogan se má teď starat o uprchlíky a my potom budeme zdrženliví, nebudeme ho kritizovat eh, ohledně Kurdů a svobody médií. To, pane Tusku, skutečně není ta Evropa, na kterou bychom mohli my být, my být pišní. Děkuji. Pan Paskas, minuta. Pane předsedo, kolegové, Eh, nalehavá eh, podpora eh, několika miliard euro vyřeší to krizi? Já si nemyslím, dokud Evropané nevidí, neuvidí konkrétní výsledky. Hmm. Dokud se nevyřeší příčiny problému, my tady bojujeme proti důsledkům. To znamená, že systém redistribuce uprchlíků, to není to, co bychom potřebovali. My bychom potřebovali eh, lépe chránit vnější hranice a, mm, a ty země, které se snaží chránit externí vnější hranice, tak ty nazýváme nepřátelé Evropské unie. No to je přímé vněšování do e, suverenity těchto států. Vlných uprchlíků to je začátek budoucí krize a my proti té krizi budeme bojovat, pokud budeme odhodláni a budeme prosazovat silné principy. My jsme otevřeni našim hostům, ale eh, těm, kteří klepají na naše dveře a ne těm, kteří se snaží k nám vlézt oknem. Musíme chránit náš domov. Děkuji, eh, pan Vilim, pane Paskasi. Na vás tady je modrá karta, na má modrá karta od pana Kobrna. Prosím, pane Kobrne. Ohledně tohoto zasedání Evropské rady si myslím, že jsme svědky naprostého selhání Evropské unie. Potom po té hospodářské měnové unii, po té záchraně Řecka se to teď projevuje také eh, v té oblasti uprchlíků. Je to naprosté selhání EU, jejich institucí a celkové konstrukce Evropské unie. Napřed eh, bylo řečeno, bereme je všechny, ale potom jsme zjistili, že to nezvládáme, tak říkáme, ne, všechny vlastně nechceme. Potom se zavádějí eh, nucené kvóty pro jejich přerozdělení a snažíme se dohnat rozhodnutí, která jsme udělat už dávno. A teď se nacházíme v situaci, kdy jsme v situaci, kdy nás Turecko může vydírat, protože Turecko drží klíč k tomu řešení. Já říkám, eh, že za prvé to řešení musí být boji proti islámskému státu. Zdá se, že Rusové teď konečně eh, s tím začali a potom musíme vytvořit eh, bezpečné zóny na arabském polostrově nebo v Africe a potom bychom měli poskytovat pomoc těmto lidem a ochranu těmto lidem přímo v regionu, tak aby nebyli nuceni k tomu odcházet do Evropy. Jinak je to selhání toho všeho, co tady eh, prováděly eh, předchozí politické skupiny. Děkuji, pane Golniši. Minuta, prosím, máte minutu. Euh, Evropská rada 23. září rozhodla, že přejmeme 120 tisíc uprchlíků, kteří možná trochu uspěchaně byli kvalifikováni jako političtí uprchlíci. To asi pro některé platí, ale určitě to neplatí pro většinu z nich. Já bych chtěl využít této příležitosti a chtěl bych eh, zmínit dva skutečné politické uprchlíky, dva opravdové politické uprchlíky, kterým Evropa přitom neudělila azyl a je to nepopiratelné. Je to Edward Snowden a Julian Assange. Edward Snowden eh, odhalil programy sledování USA, které byly zcela nelegální, zcela neústavní, eh, a Edward Snowden neobdržel politický azyl. Dostal ho v Moskvě v roce 2013. Itálie, Portugalsko, Španělsko, Francie uzavřeli svůj letecký prostor eh, eh, letadlu s mm, prezidentem Moralesem, protože se báli, aby nebyl na palubě. To tež platí pro Juliana Assange, který je uvězněn na zahraniční ambasádě v Londýně, eh, na ambasádě Ekvádoru, která je 24 hodin denně sledována z kon Scotland Yardem, což už do nynějška stálo 6 milionů liber britské daňové poplatníky. To je skutečně ostuda pro tuto Evropu. Je třeba mít svobodu pro Snowdena a svobodu pro Assange. E Děkuji, pan Olbrich, minuta 30, prosím. Pane předsedající Rady, Panie předsedající komise. Prezidente Rady, pane předsedo komise. Teď se v Evropě potýkáme s velkou výzvou. Vy sám jste to řekl, a ten, tak jak jste to vyjádřil, potvrzuje závažnost situace. My poslanci chápeme, že situace na Evropské radě je teď velmi komplikované. Pro nás to také znamená, že se něco musí změnit že se musí změnit způsob, jakým Evropská unie funguje. Dramatický tón vaší prezentace dává jasně najevo, že už nemůžeme pokračovat tak jako doposud. Takže otázka, kterou mám na pana Tuska, je následující. Co si myslíte o sdílení kompetencí v této oblasti? Co by členské státy měly dělat sami a co by měly dělat společně a co by potom mělo být úkolem Evropské rady. A jak by se měla Evropská rada stavět k těm rozhodnutím členským státům, které nejsou v souladu se smlouvami. Měli bychom si udělat revizi současného systému, protože eh, jinak to je neprůchodné. Pane Olbrichtu, Olbrichte, je na vás tady modrá karta od pana Edvidže. Prosím. Ne? Etwitch. Prosím. Momentu. Počkejte chvilku. Pane Etwitch. Tak prosím. Thank you. You can see how keen we are. Děkuji, jak vidíte, vidíte, jak eh, rádi bychom vám položili otázku. A ta je velmi jednoduchá. Mohl byste mi vysvětlit, kdo jsou to ti lidé, kteří dnes eh, tady hovořili? Všichni mluvili o tom, že musíme chránit externí hranice, že musíme zabránit tomu, abychom byli zaplaveni všemi těmi lidmi. Kdo jsou to lidé? Kdo jsou ti lidé? Jsou to ti stejní lidé, kteří odhlasovali eh, všechno předtím, kteří odhlasovali to, že jsem, čím dál tím více lidí začalo chodit. Mohl byste eh, tady označit, kdo dnes tady hovoří? Olbricht. Pan Albrecht eh, odpoví. Pani pošle, nevím. Nevím, kým... Vážený kolego, já vůbec nevím, eh, co ti máte na mysli. Já vám rozhodně nemůžu dát žádnou eh, jasnou odpověď. Musíme si Eh, ověřit, udělat revizi našeho systému. A musíme posoudit, jestli ti, kteří k nám přicházejí, jsou skuteční uprchlíci, anebo jestli jsou to ekonomiční migranti. Děkuji, minuta 30, Enrique San Guerrero. Děkuji. Minulý týden eh, v Libanonu a v Jordánsku moje politická skupina tedy navštívila tyto země a jakožto stálý zpravodaj pro humanitární pomoc jsem se také zúčastnil této delegace. My jsme se sešli se eh, agenturou OSN pro uprchlíky, pro Palestinu, pro, sešli jsme se s UNICEFem, také jsme se tam sešli s, občansk, s organizacemi občanské společnostmi, společnosti, s představiteli libanského parlamentu, s předsedou a s dalšími představiteli a také jsme i navštívili uprchlické tábory tábory Barchel Baranes a Satary. A v obou uprchlických táborech je 120 tisíc uprchlíků a pouze eh, jeden je v Libanonu a jeden v Jordánsku, pouze tam. A stejné množství, vlastně, o kterém hovoříme tady v Evropské unii a stejné množství se nachází pouze v těchto táborech. A zde Eh, i lze, eh, mohou schrnout to, co jsme tam diskutovali takto, aby Evropa pracovala, angažovala se, aby hledala řešení eh, války v Syrii, pokud se dostane, mm, tedy pokud nakonec zvítězí ten místní režim, tak to budou miliony uprchlíků více a řada z nich se bude snažit dostat se k evropským břehům a chtějí, abychom se snažili zachovat solidaritu s Libanonem a Jordánskem. A pokud tyto e, dva státy skolabují, tak také skolabuje i situace milionů uprchlíků, kteří budou muset utéct dále. A je třeba, abychom se angažovali, abychom se e, vyhnuli třetí intifádě, e, která nyní v těchto chvílích se tam vytváří abychom se snažili prokázat solidaritu, která bude ef- efektivní. Bude to solidarita parlamentu a všech evropských institucí. A nakonec chtějí, abychom poskytovali osvětu, výchovu, vzdělání dětí, které se nachází v těchto táborech. Bez vzdělání těchto dětí rodiče nebudou mít jinou možnost, než se snažit dostat k našich, k našich zemí, k našim hranicím. Děkuji, pane Guerrero, tady na vás je otázka od pana Kobrna. Akceptujete, prosím? Micro. Uh, Souhlasíte se mnou, pane Guerrero, že Evropská unie by na tom byla lépe, kdyby spíše než aby táhla lidi do Evropy, takže by pro ně bylo lepší, aby přesvědčila Kuvajťany a Saudy, aby postavili pořádné tábory na hranicích Sýrie a Turecka. Nebylo by to rozumnější řešení, než nutit lidi k tomu, aby šli až do Evropy a vytvářeli spoustu problémů. To bude určitě lepší e, systém. Souhlasíte s tím? Pero. Pane Guerrero. Pane Kobrné, ano, eh, eh, tady asi jenom málo, v mále věcích, málo věcích s vámi mohu souhlasit, ale my musíme diskutovat o tom, co bychom měli dělat my a ne, co by měli dělat ostatní. Povinnost je tady u nás, protože oni se dostávají k nám, do našich zemí a my musíme tady pro ně nalézt řešení, takže ne, abychom tedy e, žádali to po druhých, to se musíte zeptat jich. Děkuji. Minutu, pan Trebesius. Eine Migrationswelle. Vidíme, že v Evropě se teď potýkáme s uprchlickou vlnou. V Německu se jenom v tomto roce očekává milion a půl uprchlíků. Toto číslo naprosto eh, překonává všechny do předchozí odhady a ukazuje, že tuto situaci nezvládáme. Eh, Evropská rada rozhodla o přerozdělení 160 tisíc uprchlíků, ale o jakém čísle budeme mluvit příští týden nebo příští měsíc. Eh, německá kancelářka Merklová řekla, že to zvládneme, ale teď se ukazuje, že to prostě zvládnout nemůžeme, že spolkové státy v Německu to zvládnout nemůže. Víme, že ta německá kultura eh, vstřícnosti a vítání narazila na své hranice. Musíme jednat rozhodně, musíme vyslat jasný signál těmto migrantům tím, že Evropa nemůže všechny přijmout. Již dnes většina uprchlíků eh, v regionu dostává zásobování od eh, agentur OSN. A my bychom, nebo všichni politici by měli říci, že eh, všichni to uprchlíci mají své bezpečné místo v uprchlických tábořech v regionu. Trebesius. Pane Trebesiusi, tady na vás je otázka. Já připomínám kolegům, že je možná pouze jedna modrá karta na poslance či poslankyni, takže tady teď eh, eh, eh, má otázku na vás pan Gerike. Non aveva chiesto. E allora all'onore... Ne? Takže ne. Ano. Jakoncári puhemies te puhuitte luon ikään Děkuji, pane předsedo. Vy jste hovořila o uprchlické vlně a já si myslím, že bychom hlavně měli hovořit o lidech. A měli bychom poděkovat eh, té Merklové za to, že si to uvědomila, že pochopila, jaká je situace začala ji řešit. Snaží se zorganizovat práci a ubytování pro eh, tyto uprchlíky. Takže prosím odpověď, eh, paní Trebezius. Eh, Vy říkáte, že bychom měli být kancelářce Merklové vděční, ale možná, že to měla skonsultovat s občany. Ona se Němců nikdy nezeptala, jestli souhlasí s tím jejím pozváním. A to rozhodně by se mělo nějakým způsobem řešit dříve. Lambert. Děkuji na minutu paní Lambert. Děkuji, pane předsedo. Dnes mnoho lidí hovoří o řešeních, ale víme, že ta řešení musí být dlouhodobá a mezi tím musíme tu situaci nějak řešit. Takže já vítám zvýšené financování pro UNHCR a Světový potravinářský program, ale je skutečně šokující, že tolik členských států v loňském roce seškrtalo svou podporu eh, pro Světový potravinářský program. Takže dnes vidíme, že lidé v tomto regionu žijí s půl dolarem na den. Ty členské státy, zvláště ty, které se nechtěly přidat k programu Solidarity, by se skutečně měly zastydět a měli by si uvědomit, jaké další utrpení toto působí a měli by se zamyslet, jak by na tom byli, kdyby museli s takovouto částkou žít a uživit své rodiny. Hovořilo se tady o Turecko. To není bezpečná třetí země pro Kurdy a měli bychom podporovat eh, Kurdy v eh, Turecku protože i oni jsou součástí řešení. A konečně myslím si, že také je třeba zavést eh, přijatá rozhodnutí. Hovoří se o pravidlech a je, tak je třeba jasně lidem ukázat, že pravidla jsou a musíme také eh, poskytovat jim informace v jazyku, kterým, eh, kterému rozumí už v okamžiku, kdy přijdou a ne až několik eh, dní poté, kdy vlastně s nimi promluví Frontex a jiné organizace. Děkuji, paní Lambert. Na vás tady je modrá karta od paní Grapíny. Prosím. Honorevole, la sua domanda. Vaše otázka. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, situace je skutečně naléhavá. Všichni souhlasíme s tím, že je třeba pomáhat lidem, protože jsme lidé, ale moje otázka je taková. Nemyslíte si, že by komise a rada měly jasně vysvětlit, jak řešit příčiny, eh, aby Eh, Evropané znovu měli důvěru v eh, způsob, jak se přijímají těto lidé. Já jsem neslyšela od rady ani komise, jak hodlají řešit příčiny všech těchto problémů. Děkuji. Paní Lambert, prosím. Thank you. I think... Děkuji. Ano, to je určitě smysluplná otázka. Neslyšíme toho tolik eh, Eh, k tomu, jak eh, znovu obnovit mír v těchto zemích nebo jak řešit i další záležitosti, které s tím souvisejí, eh, otázky demokracie, otázky změn klimatu v regionu, protože to také přispívá k nestabilitě v těchto oblastech a skutečně se tím příliš nezabýváme, jak vytvořit konzistentní politiku vůči vládám, které utlačují své vlastní obyvatele

ale každá akce vyvolává reakci a já pevně věřím že volby v polsku dopadnou tak že příští polská vláda bude stát spolu s českou republikou maďarskem slovenskem a dalšími pevně proti těm permanentním kvótám. Děkuji. pane předsedo. Pan Tusk hovořil o všech migrantech jako o uprchlících, ale oni nejsou. Někteří ano, ale e, určitě jich je hodně z nich. E, jsou to ekonomičtí migranti. Tento týden se zase snažili někteří dostat do Británie prostřednictvím tunelu, tunelu pod kanálem La Manche a tím je ohročena bezpečnost Spojeného království. Podle společnosti Eurotanu tady e, vidíme, že anarchisté se snaží e, pozbudit nepokoje v uprchlických táborech. Ano, snažte se s tím něco dělat. A mohli bychom také připomenout, že migranti, kteří poškozují eh, ploty a kteří eh, skáčou eh, na kamiony, které jedou tunelem, tak to jsou všechno zločinci. Proč je francouzská policie nezastavuje? Mohla by je zastavit podle dublinského nařízení a mohla by je deportovat. Eh, Viktor Orbán v Maďarsku ukazuje, že je dobrý Evropan a že ukazuje, že ta solidarita není skutečná, přitom se o ní tak často mluví. Ale ostatní by měli příkladem. Někteří lídři vydávají otevřené pozvání, potom není eh, divu, že sem eh, migranti přicházejí. Já si myslím, že by členské státy měly vynucovat dublinské nařízení. Eh, pane Lamasure, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, ano, eh, již vše bylo řečeno. A nechme to na členských státech, i tak těch nejmocnějších, i aby zvládli ten problém, problém migrace. Ale samotné to nezvládnou. A zde to řešení často se přijímá v panice a často je to řešení, které jaksi je takové tedy eh, nehodné toho řešení. A dnes eh, vidíme co, že dochází k exodu kvůli situaci v Syrii a proto je třeba na to řešit. A již léta, ale eh, Afrika, střední a, mm, východ mm, generuje tisíce, sta tisíce mladých lidí, kteří ohrožují svůj život, aby se dostali na Sicílii, na Kanárské ostrovy, Eh, do, na Balkán, do Seuty Melily, eh, takže to je permanentní jev tohoto století, kdy se, kdy eh, naděje či beznaděj je nutí tedy se dát na cestu, poněvadž nemají doma budoucnost. A druhá chyba by byla si myslet, že to rozdělení, o kterém se tak bolestně rozhodlo, že to vyřeší problém azylu. Ne, to je v podstatě pouze náčrtek takové budoucí globální politiky v oblasti imigrace a v oblasti a v, i v zahraniční politice. To je to, co Evropa potřebuje a e- komise správně již začíná vytvářet základy této politiky a rada by udělala velkou chybu, kdyby to nedovedla ke zdárnému konci. Děkuji a nyní minutu 30 paní Guillaume máte slovo. Děkuji. Všichni souhlasí s tím, že Rada 23. září 2015 a zasedáním ministru vnitra předtím umožnili přijmout rozhodnutí, ale bylo to trochu bolestné, protože některé státy se k tomu nechtěly přidat. Ale je třeba, aby tato reakce byla v rámci dlouhodobějšího a úplnějšího procesu. E, tyto jednání musí eh, nám také připomínat, že je třeba jednat a jednat rychle kvůli humanitární situaci, ale zároveň je třeba přemýšlet i o středně a dlouhodobém horizontu. A já mám proto tři otázky na komisi a radu. Migrační politika eh, je velice operativní v, případě, v případech naléhavých, ale Jinými slovy, musíme si položit otázku, zda bychom neměli lépe komunitarizovat naše rozhodování v této oblasti. Druhá otázka, operativní opatření samozřejmě Eh, nesou sebou otázku i financování krátkostředně i dlouhodobého a to souvisí s evropským rozpočtem. Myslíte si tedy, že můžeme pokračovat v těchto politikách se současným rozpočtem? A za třetí, pokud je, jde o vnější rozměr. Eh, lidé eh, mají zájem o mezinárodní ochranu a říkáte, že by se jim mělo umožnit toto i ve třetích zemích, ale mě by zajímalo, jak si to přesně představujete. Děkuji. Madame Guillaume, já... Paní Guillaume, je tady na vás otázka. E, prosím, otázku má na vás pan, paní Wimberger. 100... Děkuji vám. Vy chcete, aby se nuceně přerozdělili všichni tyto uprchlíci, všichni ty, ti migranti, ale až na u těch 60 tisíc migrantů budou tady i další, kteří budou riskovat své životy, e, bude jich mnohem více. A co tedy vy a vaše strana si představujete s těmi 500 tisíci zbývajícími lidmi? Paní Gio, máte slovo. Paní Wimberg, se eh, účastnila několika zasedání výboru Libe a my jsme tam vždycky říkali, že je třeba jednat naléhavě ale zároveň tu současnou politiku je třeba přetavit v něco dlouhodobějšího. To znamená, že musíme řešit jednak zdroj našich současných potíží a jednat s dotčenými zeměmi, ale zároveň v otázkách eh, musíme jednat i v oblasti integrace. A samozřejmě v tomto ohledu, eh, paní kolegyně, se velice lišíme, protože vy žádnou takovou politiku nemáte. Děkuji. Honorevole Sulik. Sulik. Děkuji. Pan Sulik, prosím, minuta. Ještě v létě se počítalo s 800 tisíci uprchlíky v Německu, ale podle současných odhadů to vypadá na milion a půl. Ten rozdíl 700 tisíc jde na vrub Angely Merkelové a jejího, její nezodpovědné a ničivé politiky. Kancelářka Merklová eh, porušila eh, německou ústavu a eh, přerušila platnost eh, dublinského nařízení. Většina, kteří přicházejí, jsou migranti, ne uprchlíci. Procházejí několika bezpečnými státy, ti lidé neprchají před válkou. Je iluzí věřit, že tito migranti budou pracovat a přispívat na německé důchody. Na to je německá minimální mzda příliš velkou překážkou. Německo může nabídnout v podstatě jenom sociální dávky, ale kancelářka Merklová zapomněla na to, kdo ji zvolil a koho ona má bránit. Je na čase tuto invazi zastavit. Austrálie nám ukázala způsob, jak se to dělá. Eva Jolie. Děkuji, paní Eva Jolie. Minutu, prosím, máte slovo. Pane předsedo, Evropská unie by neexistovala. Evropa jako já si přeji, tedy solidární, štědrá, eh, eh, v podstatě jakoby neexistovala. Takže to já vyvozuji z této patetické rady z 23. září. Já si přeji, aby Evropský parlament odsouhlasil provizorní mechanismus redistribuce a aby předseda komise, aby, bez, aby je, neustále jednali pro to, aby solidárně a důstojně členské státy reagovaly na vlny uprchlíků, aby se tedy nechovali jako obchodníci, kteří tam kalkulují a dokonce jsou hrozbou. Řešení známe. Ano, ale je třeba si je připomínat. Především to znamená odvahu a politickou vůli. Po řecké krizi vznikla tato uprchlická krize, a e, která tedy je eh, zkouškou pro Evropy, Evropu. Takže dámy a pánové, já se apeluji na politiky, abychom nevehnali evropské občany do náruče extrémistů. Eh, to by zničilo naději, kterou představuje Evropská unie. Madame Jolie, i... Pane, jo, paní Jolie, je tady na vás otázka. E, otázka pan Carver, prosím. Děkuji, paní Žoli. Vy říkáte, že Evropská unie by nikdy neexistovala eh, a, eh, a mm, mm, tak, jak vy byste si přála. A takže eh, to je taková evropská fantazie, tedy vlastně to ukazuje, že to je čistá, čistá fantazie. A, a mm, samozřejmě vždycky každý bude hájit své nejlepší národní zájmy, takže skutečně upřímně řečeno, nemyslíte si, že to je tedy plán, který nevyšel? Paní Žoli. Krize uprchlíků je důsledek chaosu ve světě. Je to důsledek naší zahraniční politiky, respektive absence zahraniční politiky. A musíme tedy teď eh, eh, zvládat nalehavé situace. A jak řekla kolegyně, je to hanba, že členské státy zredukovali svoji rozvojovou pomoc a zredukovali i ty příspěvky na humanitární pomoc. Eh, a nový humanitární program, ten již nemá žádné možnosti, aby dával potravy, eh, potravu lidem v táborech. To je eh, hanba. Pan, pan Majer, minuta. Voorzitter, op Majer. Děkuji vám. Brusel diktátorským způsobem rozhodl, že Evropská unie bude velkým azylovým střediskem pro uprchlíky. Přerozdělení 160 tisíc uprchlíků otevírá pandořinu skříňku. Celé to teprve začalo. 600 tisíc uprchlíků ilegálně přijelo do Evropské unie a pravděpodobně dojde k dalšímu zvýšení těchto čísel. Je třeba, abychom skutečně demokraticky bránili Evropskou unii, abychom mohli bojovat proti této situaci. 60 Holandianů si myslí, že nemůžeme přijmout už více uprchlíků. Většina Němců už také stojí proti tomu. Eh, eh, Rakušané eh, také, pane předsedo, už je toho příliš a není možné abychom přijímali další eh, žadatele o azyl. Musíme uzavřít hranice, to je jediná cesta, jak čali tato situaci. Majer, Majer. Paní Majer, je tady na vás modrá karta, otázka od pana Krespo. Prosím, máte slovo. la Mě zaráží, s jakou lehkostí se tady hovoří o takovém tsunami, o invazi, o moru. Vy tady jenom podporujete institucionální xenofobii a rasismus vůči lidem, kteří prchají před bídou a před bombami. A přitom Eh, nemáte problém s tím vnucovat zemím úspornou politiku, ale když se mluví o solidaritě, o přijímání, o lidských právech, tak vy hovoříte o takové morové ráně. Nemyslíte si, že ve skutečnosti jenom ničíte Evropu založenou na hodnotách a budujete Evropu založenou na xenofobii? Děkuji. Děkuji, paní Majer. Děkuji. Pokud jde o rasismus a xenofobii, to k tomu se nebudu vyjadřovat. Máte představu o tom, co se děje v Nizozemsku? My nejsme v blízkosti Turecka ani v blízkosti Středomoří a snažíme se jenom zajistit bezpečnost Holandianů protože tito lidé nemají zájem o bezpečnost, ale o bezplatné bydlení, bezplatné příjmy, bezpracné příjmy. A naši občané nesouhlasí s touto katastrofou. Janis. Pan Kefalo Janis, minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Je bez pochyby, že Evropská unie teď musí přijímat velký počet uprchlíků a migrantů. Je to evropský problém. A proto také musíme nalézt evropské řešení na základě solidarity a musíme být zodpovědní. A proto je zásadní, abychom nabídli pomoc těm státům, které stojí eh, ve frontové linii tedy Itálii, Maltě a Řecku. Musíme nabídnout technickou pomoc, ale musíme jim také nabídnout eh, finanční pomoc a to i eh, dalším, kteří přijímají eh, uprchlíci. Například na ostrově Kos je jeden pekař, který je právě stělesněním té solidarity. Žádná Žádná daná řešení neexistují, musíme je aktivně sami hledat, musíme se také zaměřit na pomoc transitním státům, jako je Turecko, a také musíme řešit příčiny v těch zemích původu. A na operativní úrovni musíme zlepšit ochranu nebo ostrahu vnějších hranic Vůle a e, možnosti tedy určitě máme a Evropa určitě nalezne správné řešení. Já věřím v to, že pánové Tusk a Juncker to řešení e, naleznou a implementují. Je tady na vás modrá karta od pana Vozlovského. Prosím, vaše otázka. pytanie panu posłowi Lamassure, ale ponieważ e, mój... E, Já jsem chciał položit otázku panu Lamassurovi. Ale i... Já se omlouvám, poněvadž my jsme pochopili, ano, teď, že vy jste chtěl mít otázku na pana Kefalžanice, tak já se omlouvám, že to takto dopadlo. My jsme řekli, že tady je modrá karta, dobře. Patricia Toja, prego. Paní Patricia Toja, prosím. Zářijová rada skutečně začala pracovat na eh, této věci a je třeba, aby jednala rychle. Hotspots, eh, identifikace, eh, rychle prověření žádostí, redistribuce a tak dále. To všechno je propojeno, takže zde my chceme mít efektivní evropský systém, který bude respektovat práva a důstojnost osob, které trpí. Pane Junkero, já vám děkuji za to odhodlání a přesvědčení, se kterým jste jednal. A, takže prosím, pokračujte v tom. Na pana předsedu Tusku s veškerou, Tuska s veškerou úctou. Vy máte vysokou funkci, ale je třeba, aby ta vaše role byla rozhodnější, abyste přesvědčil celou radu, kterou vy řídíte, aby se chovala zodpovědně a solidárně. Vy jste o tom hovořil ve svém úvodu, ale nedošlo k tomu, takže je třeba, abyste ještě v radě udělali další kroky. Já mm, zde Mm, byste eh, hovořil o odpovědnosti, o jejím rozdělení, ale i jste dal do stejného pytle země jako Itálie, Řecko a další země, které nebudu tady citovat, ale které budují ty zdi a ploty a eh, takže hm, jste to není hezký příklad té Evropy, kterou chcete prosazovat. Já tedy chci se vás zeptat, jak vy vidíte odpovědnost Itálie, hm, protože my jsme se rozhodli, že budeme zachraňovat životy, budeme zachraňovat například děti, ženy, eh, takže mm, mm, pan Vej, minutu prosím. Z Evropy nemzetek... Děkuji, pane předsedo. Evropská unie byla založena proto, aby ukončila staletí válek nacionálního sobectví a krvavého soupeření mezi evropskými státy a místo toho tedy vzniklo společenství založené na spolupráci, hodnotách a e, pravidlech. A Evropa o pětistech milionech obyvatel musí být schopna tuto migrační krizi e, e, vyřešit a tím prokázat své zdraví a svoji svůj zdravotní stav, ale my víme, že Evropská unie je také nemocná, že čelí infekci viru eh, a tím virem je sobectví politických vůdců, kteří eh, se spíše věnují svým domácím politickým hrádkám. Pane Junkře, věci eh, byly víceméně dohodnuty již před létem. Vy jste sliboval opatření, která provedete během září. A Maďarsko to není jenom Viktor Orbán, ale jsou to i desetitisíce Maďarů, kteří se snaží uprchlíkům pomáhat a někteří z nich jsou tady dnes jako návštěvníci v tomto sále. Pane Ulhej, na vás je tady modrá karta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 Segedu a vy jste eh, tady nezmínil ty problémy, které mají lidé, kteří žijí v příhraničních oblastech a kteří tomu čelí s velkými problémy. Já si myslím, že eh, to, odkud pocházíte, vám mohl pomoci to pochopit. Ano, 12 let eh, jsem byl poslancem maďarského parlamentu, který zastupoval město Segeden. Je hotspot v této migrační krizi. Já eh, bydlím jenom pár kilometrů od eh, toho pásma, kde pan Orbán a jeho vláda začali stavět plot. A vy, paní Morvaj, určitě víte, že by to šlo řešit i jinak. kdyby nešlo o předvolební kampaň eh, Viktora Orbána a vaší extrémně pravicové strany. Je to Fides a vaše strana, kdo poškodil obraz Maďarska ve světě. Pojďme se držet solidarity. Minutu, paní Gomez. Děkuji. Eh, pane Tusku, evropská pevnost neochrání Evropany my Dlouho jsme nebyli schopni najít nějakou solidární reakci, otevřít legální cesty pro to, aby eh, na tom nevydělávali převaděči. Ovšem neuspěli jsme. Neuspěli jsme s řešením příčin krize, s řešením války v Sýrii nebo islámského státu v Iráku. Myslíte si teď, že eh, se vám podaří nějak zastavit příchody nových eh, migrantů. Eh, vlastně dnes se v Evropě objevují nacionalistické reakce, které Evropy, Evropu tříští a znemožňují nějakou koordinovanou reakci, ohrožují zakladatelské zásady. Eh, Evropy a navíc se to jenom pomáhá terorismu. A tyto problémy mohou být překonány pouze pomocí koordinovaných strategií. Je třeba najít nějakou společnou, opravdu společnou obranou bezpečnostní politiku a rada by toto měla přestat bojkotovat. Potřebujeme více unie a ne více zdí. Děkuji. Tady na vás otázka. Akceptujete od eh, pana Vajgla, prosím. Otázka. Spoštovana kolegica, Děkuji vám. Vážená paní kolegyně, hovoříme poměrně často o mezinárodních problémech. Objevuje se mnoho spekulací pro to, proč lidé utíkají. Většina lidí utíká před násilím a válkou. To by si měli všichni uvědomit, zvláště pokud jde o Sýrii. Nemyslíte si, že je nyní na čase, aby Evropa obnovila své, svou snahu eh, o udržování míru? Neměla by být Evropa v tomto aktivnější, že by se mezinárodní problémy měly řešit pomocí míru? Měli bychom dát míru šanci. Prego, honorevole Gomez. Paní Gomez, ano, máte pravdu, milý kolego, ale to je přesně proč jsem požadovala, aby eh, na Evropské radě vlády přestali bojkotovat společnou bezpečnostní a zahraniční politiku a společnou bezpečnostní a obranou politiku, protože my je potřebujeme. Musíme jednat strategicky a pouze pomocí koordinace můžeme něčeho dosáhnout. Můžeme dosáhnout třeba ukončení války v Sýrii a nejenom zhoršení situace v podobě vítězství Asada. Je třeba pomáhat těm, kteří přímo Eh, bojují proti islámskému státu, třeba pešmergové v severním Iráku, kterým nepomáháme vůbec, a nebo to děláme velice roztříštěně, nekoordinovaně a tím samozřejmě je, ohrožujeme naše vlastní občany, jejich bezpečnost, protože neřešíme samotné příčiny toho, proč lidé utíkají, ať už ze Sýrie nebo z Eritreje a z jiných zemí. Děkuji, já připomínám kolegům, že ještě také nás čeká na konci hlasování, tedy po této rozpravě ještě nás čeká další rozprava, takže prosím, dodržujte čas který vám byl přidělen. A minutu má nyní pan Mavrides. Prosím. To kýrie je protistos... Teď řešíme humanitární problém, který spočívá v tom, jak zachránit tisíce lidí na moři, kterým hrozí eh, smrt. A potom musíme řešit, jak nabídnout ochranu všem těm lidem. A to asi nemůžeme dělat bez toho, abychom porazili islámský stát. A v tom se obracím na pana Tuska. Naše svědomí nám říká, že musíme pomoci uprchlíkám, ale předtím také musíme udělat všechno pro to, abychom zabránili tomu, že z těch uprchlíků se budou stávat uprchlíci, což se vyžaduje poražení eh, islámského státu. Já jsem samozřejmě proti Asadovu režimu, ale i Turecko je eh, stát, který ehm, vytváří problémy v Kurdistánu, který okupuje část Kypru, ale eh, pořád eh, to Turecko potřebujeme jako partnera, takže pojďme minimálně žádat na Turecku, aby přestali s bombardováním Kurdů. Musíme uplatňovat stejné zásady predsjedniče Minutu, pan Pikula. Či svoj program rekli ste kako Evropska unija ima 29 članů. Ne, předsedo, když jste prezentoval uh, váš program, tak jste zmínil eh, eh, oblast 29 států, ale to je takové imaginární, to znamená i osoby nezaměstnané a podobně. A v dnešním světě e, již neexistují lokální regionální krize. Ne, to všechno potenciálně jsou globální krize a to nám ukazuje i tato stávající. Evropská unie je interně rozdělená. Pouze pět států akceptuje asi 70 uprchlíků a tato krize znamená velký tlak na ně a to ukazuje, jak teď vlastně, jak teď fungují evropské instituce, které eh, reagují velice pomalu za výjimečných okolností. Chorvatsko je jedním ze států, které je vystaveno hm, vlnám uprchlíků, ale nejsme součástí eh, Schengenu a namísto tedy solidarity, tak jsme vystaveni militarizaci našich hranic ze strany jiných států. A já se ptám, jaký typ společnosti chceme a v čem chceme žít a jaký imič chceme vysílat aktuálnímu světu. Děkuji. Je tady na vás otázka, pane Pikulo? Ne, není, takže pan Pablo Iglesias dvě minuty. My jsme ho plánovali dříve, ale dáváme slovo teď. Děkuji. Zvedá se mi žaludek, když slyším některé kolegy, kteří hovoří o invazi, o morové ráně, míchají terorismus, migraci. Myslím si, že to je urážka eh, této sněmovny a celé demokracie. Tady se hovoří o lidech a kdo takto hovoří, eh, o eh, lidech, tak jsou prostě um, takovým odpadem, odpadem, pokud tak to můžete mluvit o lidských bytostech. A e, Myslím si, že navíc argumentace těchto, tohoto odpadu je trochu pokrytecká. E, nikdo tady neříká, že Evropa e, vlastně vynaložila více peněz na budování zdí než přijímání uprchlíků. Nikdo tady neříká, že Dublinský protokol Eh, kdyby se dodržoval, tak by umožnil, eh, abychom neviděli ty obrázky, které jsme viděli jako mrtvé dítě na pláži, kdyby skutečně mohli eh, hned požádat o uprchlictví. Takže myslím si, že tento odpad této sněmovny by měl přestat být pokrytecký. Pane Iglesias, je tady na vás, Iglesias, je tady na vás otázka, pane Iglesias. Pane Iglesias, je tady na vás otázka. Od pana Lebretona akceptujete? Prosím. Eh, Děkuji, že jste přijal mou otázku. Vážený kolego, já jsem trochu překvapen, že nazýváte odpadem některé své kolegy v této sněmovně. To téma je příliš eh, důležité, než abychom se takto eh, tady škatulkovali. Nemůžete popřít, že tato imigrace je masivní, přesahuje veškeré naše obavy a myslím si, že není zrovna projevem rasismu a xenofobie, když jsme tím zna znepokojeni. A myslím, že vedle, chtěl bych se zeptat, zda kromě těch eh, urážek si nemyslíte, že by státy měly mít právo na znepokojení a že lze pochopit, že se státy snaží omezit příliv uprchlíků. A myslím si, že EU, a zajímalo by mě, co si o tom myslíte, by se také měla snažit eh, nějak eh, zastavit ten příliv, pomáhat lidem v zemi původu a ne je sem ještě zvát, tak jak to učinila paní Merkelová. Prosím, pane Iglesiasi, vy jste Evropa pan a možná váš dědeček, tak jako můj dědeček, byl nucen opustit svou zemi a budu vždy nazývat odpadem všechny ty, kteří vašeho dědečka nebo mého dědečka budou nazývat morovou ranou nebo invazí. Pokud máme v Evropě migrační problém, souvisí to spíše se zahraniční politikou našich států a podporovat takovéto egoistické city, takovéto egoistické přístupy, to myslím nepřinese nic pro demokratickou Evropu, kterou bychom tady měli budovat. yes. Eh, Děkuji, pane Iglesiasi. A než si vyslechneme od pana předsedy Junckera a Tuska, tak eh, nás čeká spontánní eh, část projevu Catch the Eye. Máme zde žádost, žádosti od řady kolegů, nemůžeme dát slovo všem, ale jenom jednomu za frakci na politickou skupinu vzhledem ke skluzu začne eh, jako první na minutu. Eh, má slovo pan Pokovič. Prosím, dodržte čase, Kolegové, Evropa eh, nemusí na sebe brát odpovědnost za celou migrační krizi, protože Evropa ji nespůsobila. Evropa je součástí řešení tohoto problému, takže Evropa není pacientem tady. Situace se liší v různých členských státech a tyto rozdíly je třeba respektovat a musíme o tom hovořit e, i doma. Krize je výsledkem e, pádu režimu v různých státech. Tyto režimy byly nahrazeny diktátory, kteří nerespektují historii, lidský život. V tom je ten problém a to je problém, který musíme nejprve řešit. Musíme i mm, udělat pořádek v těchto zemích a to je jediná cesta k míru. Musíme si uvědomit, že migrační krize bude pokračovat e, v důsledku vývoje demografie v Asii a podobně, takže potřebujeme dlouhodobá řešení. Za prvé ale musíme se postarat o ty, kteří se dostali na evropskou půdu. Děkuji. A ne, ne, pan Jufrid požádal jako první o slovo za socialisty a demokraty, ta paní Jufrid, takže hned po rozhodnutí Evropské rady z 23. září, eh, takže došlo k velkému utrpení ještě a já se ptám, co my, eh, jak my to můžeme vysvětlit evropským občanům, eh, těm, kteří věří v evropské hodnoty a takže velice často Evropský parlament se vyjádřil drtivou většinou a vyjádřil se odhodlaně, že bude řešit životy těch, kteří sem přišli. Ale to je pouze první krok, protože potřebujeme mít imigrační politiku, celý proces, který povede k eh, silným opatřením, ke eh, nezvratným eh, geopolitickým změnám a ne k novým tedy imigračním tokům. Takže je třeba mít proces integrace, který se bude týkat uprchlíků a to ale znamená, že musíme se zamyslet všichni dohromady v celé Unii a zde máme opozici některých členských států, což mě vede k úvaze k tomu, že mm, bychom měli přijmout další kroky. Jako mm, řekl i předseda Juncker ve svém prohlášení o stavu Unie, on řekl, že Unii, Unii chybí Unie. A nyní i minutu má pan Marias. Děkuji, pane předsedo. Ta tisíce oprchlíků přicházejí do Evropy přes Řecko. My nejsme schopni toto břemeno zvládnout. Více než 260 tisíc uprchlíků přišlo už přes řecké území. A my bychom měli zejména vyvinout nějaké úsilí pro to, abychom ukončili ty konflikty, které tento příliv způsobují, ale také se musíme obrátit na Turecko, aby s tím začal něco dělat, aby začal bojovat převaděčství a chránil své hranice. Dublinské nařízení také musí být revidováno. Musíme se podívat na to, jak sdílet to břemeno prchlíků v celém Evropské unii podle um, Eh, toho, jak jsou ty státy velké, kolik mají obyvatel a jaký je příjem na hlavu. A také musíme potom podpořit ze společných prostředků ty státy, které chrání vnější hranice a potom musíme také dát jasně najevo, že ochrana vnějších hranic je eh, například eh, výlučné právo, eh, svrchované právo Řecka a ne Evropské unie nebo Turecka. Děkuji eh, a minutu nyní má slovo paní Kaca. Asi jsem to špatně vysvětlila. Děkuji, pane předsedo. Pane Tusku, vás mrzí, že v OSN jste sám a osamoceně tam hájíte EU. A nám eh, je spíše smutné, smutno z toho, že na cestě do Evropy umírají děti a eh, staří lidé. Je to trochu politický narcismus, když se znepokojujeme tím, zda Evropa má dobré jméno a přitom nám tady umírají lidé, nikdo nic neřeší a neexistuje žádný globální a společný plán. Pane Tusku, vy jste na, ladě, na radě selhali. A vy jste nám eh, tady říkal o eh, té odpovědné etice Webera. A pane Tusku, my víme, že vás zajímají vnější hranice, nezajímá vás solidarita v Evropské unii, ani naše hodnoty, ani eh, snaha o větší efektivitu. Bohužel tak to je. Děkuji. Eh, pan Krysokonos, prosím, minuta. Děkuji, pane předsedo. My eh, zase opět tady diskutujeme o této otázce. Znovu probíráme uprchlickou krizi jako by to byl nějaký přírodní úkaz, eh, jako to, že slunce svítí nebo že vítr fouká, ale žádný přírodní úkaz to není. Je to důsledek války a to způsobili ti, kteří eh, je vyvolali. Ten konflikt v Syrii trvá už pět let a řada států okolo, eh, včetně některých eh, evropských, také nese svou odpovědnost na trvání tohoto konfliktu. Je to proto, že tyto státy chtějí různě ve v různých částech světa prosadit režimy, které by tam rádi měli podporovali například syrskou opozici, chtěli, usilovali o změnu režimu, bojovali tedy proti Asadovi, ale to selhalo. A posídilo to zase na druhou stranu islámský stát, takže musíme si uvědomit, že nemůžeme dosáhnout řešení bez Asada, musíme bojovat proti islámskému státu a tím snížíme počet uprchlíků. Děkuji, pane předsedo, pane, eh, pánové předsedové. Já si myslím, že toho 22. rada dospěla k dobrému rozhodnutí, nejprve Rada ministrů vnitra, poté Evropská rada, která to potvrdila, toto většinové rozhodnutí eh, je institucionální dobré znamení. Ale teď je potřeba to rozhodnutí převést do praxe. Bude si to vyžadovat koalice lidí, kteří eh, budou chránit eh, ty osoby, které prchají před islámským státem, před Asadem. A musíme ve skutečnosti proved tu koalici eh, humanistů nebo humanity. A eh, Angela Merklová to také řekla, prostě to zvládneme. Mě trochu udivuje to, že Erdogan eh, má teď nám pomoci a jeho autoritativní režim, jeho zatýkání novinářů a boj proti Kurdům nás už nezajímá. Pane Tusku, byste měl jasně říci, že potřebujeme mít odvahu a ne strach a potřebujeme mít střícnou politiku. Musíme bojovat proti populistům, eh, ať už eh, se ti různí populisté jmenují Fides a nebo Front National. Děkuji. Nyní na minutu má slovo mm, paní Winberger. Eh, já Pane předsedo, já si nejsem jistá jestli nejsem eh, šokována, tady žijeme v takové bublině, snad nikdo nevidí, co se děje ve skutečném životě. Všichni zde mluví o solidaritě, ale slovo solidarita eh, to eh, přece neznamená, že můžeme odepřít potraviny těm, kteří jsou potřební a peníze, které jim měly vynout se peníze, které měly jít na rozvoj, tak teď jdou na masovou imigraci ve Švédsku, ve zemi. Všichni hovoří o integraci, že a moje odpověď na modrou kartu byla ano, že snad musíme integrovat všechny a Švédsko to dělá již dlouhou dobu a nepodařilo se to, není to úspěšné. Máme zde 200 oblastí, které jsou marginalizovány a v podstatě tam nikdo ani nechce radši jít, vstoupit, ani nemáme bydlení pro ty lidi, práci. A dovedete si představit, že teď i Švédsko hodlá vybudovat svůj první asilový tábor a přitom máme v zimě minus 20. A poslední příspěvek má slovo pan Balco. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, pane Junkere, předsedo komise, eh, vy jste vyjádřil překvapení nad tím, že ministři vnitra eh, nepřijali jednomyslně rozhodnutí o kvotách. A eh, řekl jste, že to bylo z vnitřních důvodů. Ano, ale je to totiž proto, že některé vlády berou ohledy na to, co si jejich občani přejí. Francouzský ministr vnitra nepřípustným způsobem zautočil na maďarskou vládu, za to, že hájí své hranice, ale většina občanů přitom s tím souhlasí. Pan Donald Tusk eh, vidí jako klíčový úkol posílit dobré jméno Evropy. Evropané jsou nejtolerantnější, eh, nejdemokratičtější a nejvstřícnější společností na světě, ale to je právě velký úkol pro obhajobu demokracie, protože jsme-li demokraty, měli bychom možná vyhlásit referendum o EU, zjistit, co si přejí občané. Prezidente. A nyní pan předseda Juncker, aby mohl zareagovat za komisi. Prosím, pane předsedo. Pane předsedo, milí kolegové, je pravda, že Evropa nemůže na svém území přijmout eh, všechny chudé z celého světa, ale je pravda, že Evropa se musí postarat, celá Evropa se musí postarat o ty chudé. My nemůžeme být neutrální, eh, nečinní, když dochází k bezpráví a když eh, jinde na naší planetě se dějí tak vážné věci. Je pravda, že musíme bojovat proti Eh, příčinám problematiky migrace. A někteří to dělají. Já zde chci vstát hold členským státům, těm členským státům, které eh, nesnížily svoji rozvojovou pomoc. A zde chci vstát hold těm, které hodlají i eh, Eh, zvýšit svoji pomoc, rozvojovou pomoc. A zde také chci ale kritizovat ty členské státy EU, které snížily své příspěvky rozvojové pomoci, humanitární pomoci. Eh, chci kritizovat ty státy, které eh, i snížily své příspěvky do potravy nového fondu OSN. Chci kritizovat ty státy, které snížily své příspěvky Mm, eh, vysokému, eh, vysokému komisaři pro uprchlíky. Když hovoříme o příčinách, tak musíme i hovořit o těch, kteří přispěli ke k tomu, že eh, právě tam vznikaly a exkalovaly ty problémy, které vedly lidi na cestu do Evropy. Ale také bychom měli být hrdí, že ti, kteří jsou v neštěstí, směřují do Evropy, protože v jejich očích Evropa je to místo, kde se žije lépe než jinde. Tedy proč tedy nejdou třeba do Číny, jinam? Proč nejdou do Spojených států? Eh, proč nejdou do zemí Perského zálivu? A takže, takže tady my ve, v očích ostatních na planetě jsme místem, kde by chtěli žít a na to bychom měli být hrdí. Je pravda ale, že musíme zvládnout masivní příliv uprchlíků a právě toto děláme. Dobrá odpověď, reakce na problém migrace, to není v tom stavět zdi. Uprchlíci, poněvadž jsou nešťastní, tak vždycky si najdou způsob, jak se dostat na evropské území vždycky. Ať postavíme zdi nebo ne, to problém nevyřeší. Ale ti, kteří staví zdi, tak by měli alespoň si dát pozor na to, jaká slova používají při tomto díle. Nesmíme zapomínat na to, že slova se dostanou k těm, kteří je slyší. Proč říkáme, že eh, eh, že to jsou ekonomičtí uprchlíci. Jak to víte? Eh, jsou ti, tam ti, kteří utíkají ze země, protože jsou pro následování. Takže nemíchejme tyto kategorie. Ano, jsou v tom i ekonomičtí uprchlíci. A vy byste nebyli, kdybyste žili eh, v takovýchto podmínkách? Ano, potom nemají právo zůstat v Evropě, ale nehovořme o těchto nešťastnících, jako kdyby šlo o nějaké barbary a organizované zločince. Ne, tomu tak není, jsou to všechno nešťastníci. Já jsem řekl, že budování zdí není dobrá odpověď. Ještě bych tomu doplnil. Proč? Někteří si myslí, že mohou stavět zdi mezi členskými státy Evropské unie. Proč mezi členskými státy Evropské unie? Nikomu nevadí tyto zdi? No to je snad nepravděpodobné, že v roce 2015 některé vlády budují zdi uvnitř EU. Co to má znamenat? Konec Evropy? Pokud by to udělali všichni, tak by to byl konec Evropy. Je třeba otevřeně mm, eh, kritizovat tyto vlády, které se vrhly do těchto architektonických děl. A někteří z vás jste kritizovali Evropskou unii, poněvadž nebyla schopná sama rozhodnout. A tady bych chtěl připomenout, že Evropská rada se konala 23. září a parlament bude eh, hlasovat o rozpočtu, eh, který je s tím spojený 15. října. Nikdy, a já tady vím, o čem mluvím, nikdy v minulosti rozhodnutí nebyla přijata tak rychle jako tentokrát. Rada, komise a parlament na to mohou být hrdí, kdybychom vždycky reagovali tak rychle, jako tentokrát, tak Evropa určitě by byla v lepším stavu. Vy kritizujete mm, členské státy. Ano, ale pořád říkáte Evropská unie, to není správné. Neříkejte Evropa, Evropa, Evropa, Evropská unie. Neříkejte Tusk nebo Juncker. Říkejte jasně některé členské státy nebyly schopny přijmout rozhodnutí. Nekritizujte Evropu, ale ty členské státy, které bránily nám jednat. A nekritizujte především mého přítele Tuska. Já sám jsem eh, byl svědkem průběhu jednání Evropské rady, kdyby některé členské státy Eh, nebránili mm, panu předsedovi jednat rychle tak, jak si přál, tak by to bylo jiné. Takže nekritizujte pana předsedu eh, rady, protože ten udělal vše, ale kritizujte ty členské státy, které brání tomuto. Kromě toho bychom měli pořád mít na paměti jedno důležité téma. Velice mě zde fakt, že eh,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 tak v Evropě nabil takové důležitosti, která mu ani nepřísluší. E, nemůžeme říkat, to je na území křesťanů a takže na území křesťanů není možné přijímat e, osoby vyznávající jiné náboženství. Přece to není Evropa. Evropa je e, půdou snášenlivosti a není možné tedy na území, které má být tolerantní, tedy se takto chovat. Dovolte mi ještě, abych řekl několik slov na adresu těch, kteří říkají, eh, že bychom neměli vést rozhovory s prezidentem Erdoganem. My jsme včera spolu měli kávu a my jsme se dohodli ve věcech týkajících se uprchlíků. To jsou nesmírně důležité věci, nejenom pro Řecko, ale pro celou Evropu. Ale my jsme samozřejmě hovořili i o jiných otázkách. Samozřejmě, že tady jsou problémy v našem vztahu. I předseda parlamentu e, o nich hovořil. Jsou tady věci, které mezi námi stojí, ale přesto si myslíme, že Turecko by mělo být na seznamu bezpečných států. Kteří, ti, kteří si myslí, že by tomu tak eh, být nemělo, by měli vyvodit z toho závěry. Pokud si myslí, že by Turecko nemělo být na seznamu bezpečných zemí, tak Potom by měly být ukončeny přístupové rozhovory s Tureckem o členství v EU. Ale pokud chceme dále rozvíjet náš harmonický vztah s Tureckem a pokud nechceme přerušit tyto přístupové rozhovory, tak eh, eh, Turecko by mělo zůstat na seznamu bezpečných států, což ale neznamená, že jsme si s panem Erdoganem říkali jenom zdvořilosti a přátelské věci. Ale musíme si tak uvědomit, že na tureckém území jsou 2,2 miliony uprchlíků. A kdo by jsme byli, kdyby jsme si mysleli, že to není, nebo nevyžaduje si žádné velké úsilí postarat se o tolik lidí. Eh, Eh, jak bychom to my v Evropě řešili. My tady máme problém s několika sty tisíci, ale vemte si, že v Turecku eh, nabízejí útočiště více než 2 milionů. A to nechci ani mluvit o Libanonu a Jordánsku, kde ten podíl na celkovém počtu obyvatelstva je ještě vyšší. Takže prosím, trochu skromnosti. Jsme na začátku e, nějakého procesu, potřebujeme mít permanentní systém pro přerozdělení uprchlíků a proto potřebujeme také legalizovat eh, migraci do Evropy. Já pocházím eh, z malé země, z Lucemburska, pro ty, kteří to nevědí. A vyrostl jsem s mladými Itali, s Portugalci, kteří se přistěhovali do Lucemburska. A Lucembursko je jednou z nejbohatších zemí eh, v Evropské unii a bez Portugalců, Italů a Řeků by Lucembursko nebylo tak bohaté, jaké dnes je. Přistěhovalství sebou přináší bohatství. Presidente Juncker, eh, adesso la parola al presidente. Předsedo Junckere, děkuji a nyní má slovo pan předseda Tusk a Já předám funkci panu místopředsedovi Tajanimu. Thank you. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat Žánu Klodovi za podporu. Samozřejmě jsme tady parlamentu i proto, abychom byli kritizováni. Nejsem tady proto, aby se mi tleskalo, to je, myslím, naše práce. A samozřejmě musíme být tvrdí, když se pohybujeme v politice, takže eh, v této souvislosti je to třeba říci vždy jasně. Děkuji za diskusi. Myslím, že po této diskusi si plně uvědomujeme, že tato záležitost eh, stále ještě Evropany rozděluje. A já chápu proč. Rozděluje i členské státy, ale vidíme to i zde v Evropském parlamentu. Ale zároveň mám pocit, že dnes ta šance dosáhnout skutečně společného přístupu je mnohem větší než ještě před několika týdny. Nedělám si iluze a nemám ani pochybnosti eh, o tom, že cokoliv této záležitosti by bylo jednoduché. Jednak proto, že rozsah této problematiky je větší než kdykoliv dříve. A proto je to také téma tolik emocionální, nejen v tomto parlamentu. Nejprve bych chtěl zdůraznit, že tato záležitost svým rozsahem je skutečně jedinečná a proto není řešení jednoduché. Dnes totiž hovoříme o téměř 70 milionech vysídlených lidí ve světě. Téměř eh, všichni jsou kolem nás, to znamená Afrika a Azie. 70 milionů dohromady. Když se podíváme třeba na Afgánce, téměř 3 eh, miliony eh, Afgánců eh, se snaží přemístit do jiných zemí. kteří jsou v Iráku, někteří v Iránu, někteří jež v Evropě. Dohromady 3 miliony Afgánců. Musíme si uvědomit, že možná ne pro všechny, ale určitě pro většinu z nich je Evropa tím konečným cílem. Zhruba 8 milionů vysídlených osob v Sýrii, uvnitř Sýrie, vnitřních vysídlenců. 3 miliony Syřanů jsou v Turecku, Jordánsku a Iráku. Stovky tisíc potenciálních uprchlíků z Jemenu. A proto řešení této záležitosti není jednoduché. Proto někteří z nás v Evropě jsou tak nervózní. Proto někteří pocitují strach. A já chápu proč. Protože je to něco nového. Uprchlíci samozřejmě nejsou novým problémem, ale to množství, tento nový exodus, to je něco nového. A některé členské státy nemají žádnou zkušenost s takovým problémem. A proto uh, si myslím, jsou ty emoce tak silné. Nemohu uh, souhlasit s tezí, že většina těchto uprchlíků jsou především sociální migranti. Dnes je nemožné rozlišit mezi uprchlíky a migranty, protože vlastně všichni dnes utíkají před válkou, chudobou, hladem, tím vším najednou. Z Afghánistánu, ze Sýrie i z dalších zemí. A proto je zase ta situace pro nás tolik složitá protože musíme k ním přistupovat jako k potenciálním žadatelům o azyl, téměř ke všem. Druhý důvod, proč je ta situace složitá, je to, že tento konflikt, ta válka v Sýrii, přetrvává a může se změnit v globální konflikt kvůli zapojení eh, globálních mocností. A já nemám pochyby, že ta současná situace už sama o sobě je dost špatná na to, a, a může, aby tedy vedla k další uprchlické vlně. Jak už jsem uvedl ve svém prvním vystoupení, odhad je takový, že další 3 miliony eh, uprchlíků ze Sýrie budou tedy opouštět Alepo a jeho okolí. Třetí důvod, proč je situace složitá, je ten, že nemáme kolem sebe žádné přesvědčivé partnery. Musíme spolupracovat s jinými zeměmi, to je jasné, například s Tureckem. Já plně chápu, proč někteří jsou velice kritičtí nebo skeptičtí vůči Turecku, ale na druhé straně chceme-li tento problém řešit, pak je Turecko klíčovým partnerem v tomto projektu. Chceme dnes Turecko poučovat, anebo chceme, aby Turecko spolu s námi řešilo problém uprchlíků? Vím, že je to dramatické dilema, ale dnes musíme toto dilema vyřešit a náš názor, a teď mám na mysli instituce, je takový, že bychom se měli snažit spolupracovat s Tureckem, protože vlastně nemáme žádnou jinou možnost. Když se podíváme kolem sebe, tak eh, jsou tady problematičtější partneři než Turecko. Turecko Tureckem to není jednoduché, ale pořád je to ještě nejlepší možný partner. Podíváme-li se do našeho sousedství eh, na eh, jihu a na východě. Myslím, že je jasné, že se musíme angažovat stejně také členské státy a proto jsem si zcela jist, že příští zasedání Evropské rady se bude také věnovat této problematice a doufám, že ta dnešní diskuse v parlamentu bude také skutečnou inspirací pro některé představitele, pro některé členské státy a jsem si jist, že víte, co mám na mysli. Byla tady ještě otázka od jedného pos- polského poslance, pana Olbrichta, který se ptal na to, co bychom mohli společně dělat na řešení a co mají české státy dělat sami. A dnes je jasná jedna věc. Žádný členský stát nemůže sám zvládnout přijímání všech uprchlíků, kteří sem přicházejí. A proto musíme mít systém přerozdělení. Ale současně s tím také jsme svědky toho, že členské státy na našich vnějších hranicích nejsou schopny čelit tomu přílivu uprchlíků, kteří sem přicházejí. A to všechno se vyžaduje společný přístup. Nemá cenu na někoho ukazovat prstem. Měli bychom spíše hovořit o společné evropské zodpovědnosti za ochranu vnějších hranic. Dnes je evidentní, že toto břemeno, a tato zodpovědnost překračuje schopnosti Eh, jakéhokoliv jednotlivého členského státu. Je to revoluce v našem uvažování, ale měli bychom hm, na základě toho změnit naše eh, postupy a naše jednání. Všichni samozřejmě musí nést svůj díl zodpovědnosti eh, za ochranu vnějších hranic, za uprchlické tábory, za hotspoty, a týká se to nejenom Evropy samotné, ale i států v sousedství. S nimiž musíme spolupracovat na řešení těchto otázek. To platí pro všechny evropské instituce. Thank you very much. Děkuji. Pane předsedo Tusku, pane Junkere, děkuji ale především nejenom za slova, ale za to, jak se angažujete a bude, tím jsme uzavřeli rozpravu na toto téma.